než se rozhodneme, máte někdo poznámky k zápisu? Zápis je tedy schválen. Pan Jauken? Děkuji, pane předsedající. Dnes třetí flotila